Prosím, máte slovo. E- Vážený pane eh, předsedo, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, vážení kolegové. Nejdříve bych vám rád poděkoval eh, za možnost oslovit vás, co by volené zástupce Evropského lidu. Já jsem eh, sám byl zvolen dvakrát eh, poslancem Evropského parlamentu. A není mi tedy eh, třeba připomínat důležitou roli Evropského parlamentu při mm, zajišťování dialogu každodenního s evropským lidem a při schvalování evropské legislativy. Budu-li potvrzen, budu spolupracovat úzce s Evropským parlamentem a, a tak naš, bude eh, posílena naše politická iniciativa i demokratická eh, legitimita. Byly mi eh, jako nejdůležitější úlohy svěřeny euro a sociální dialog. Měli bychom podporovat hospodářský růst v celé Evropské unii a vytvořit nová pracovní místa. Zajištění stability eura, koordinace hospodářské a sociální politiky, tak aby všichni obyvatele Evropy mohli Eh, si eh, užívat tohoto hospodářského růstu. Vážení poslanci, já jsem se eh, mm, narodil za eh, železnou oponou. 50 let eh, jsme nemohli být součástí Evropy. 50 let eh, u nás byl zákaz demokratických práv a svobod. Před 25 lety padla železná opona a tím byla vydlážena cesta k mírovému a demokratickému vývoji, který transformoval náš kontinent. Vyhlídka na to, že země jako Lotyšsko vstoupí do EU, rozhodně pod podpořila eh, naši demokratickou a hospodářskou transformaci. Proto eh, pevně věřím v evropskou myšlenku, v základní evropské hodnoty demokracie, sociálně tržní ekonomiky a rovných příležitostí pro všechny. Jedině společně budeme schopni čelit eh, výzvám rychle se měnícího světa, globalizace, stárnutí a změn Mm, klimatu. Já jsem eh, měl eh, tu čest, že jsem byl litevským, lotyšským premiérem ve třech po sobě jdoucích vládách od března 2009 do ledna tohoto eh, roku. Ujel jsem se úřadu, když má země by procházela nejhlubší hospodářskou krizí v EU. Prioritou bylo obnovit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst co nejrychleji a co nejpřesvědčivěji. Díky strukturálním reformám a návratu, návratu ke zdravému veřejnému hospodaření se Lotyšsko eh, dostalo z hluboké hospodářské a sociální krize a stalo se jednou z nejrychlejších, nejrychle eh, rostoucích ekonomik v Evropě. Eh, další faktory také přispěly k tomuto rychlému obratu. Patřil k ním i hospodářský podnět a zrychlené čerpání evropských fondů. Vytvořili jsme dodatečnou sociální záchytnou síť, abychom mohli řešit sociální dopady krize. Lotyšsko také úspěšně zvládlo mástická kritéria a vstoupilo do eurozóny tento rok. Tyto procesy by bývaly nebyly úspěšné bez funkčního dialogu se sociálními partnery a dalšími zainteresovanými stranami v citlivých a, a otázkách hospodářských a sociální politických. Při přípravě na přijetí eura v, za léta v krize v eurozóně jsme ukázali, jak věříme budoucnosti evropského projektu a v euru v době, kdy jej řada lidí spochybňovala. Já jsem eh, předtím byl poslancem Evropského parlamentu, eh, eh, poslancem v Lotyšsku, ministrem financí v Lotyšsku a hlavním ekonomem v Lotyšské bance. Myslím si, že tato dlouhodobá hm, zkušenost mi dává nezbytné znalosti k toho, jak funguje Evropská unie a také eh, tak, abych mohl přispět sociální, hospodářské a měnové politice, tak, abychom mohli vyřešit problémy, kterým čelí hospodářská a měnová unie, abychom mohli řešit otázky hospodářské a fiskální politiky společně s sociální politikou a politikou prvního trhu. Pokud budu schválen Evropským parlamentem, budu se snažit přispívat k politice jednoté měny tak, abychom plnili cíle v souladu s Eh, zásadami sociální spravedlnosti a, a inkluze. Vážení poslanci, Evropě se podařilo se dostat z nejhorší eh, krize v její historii a, zajiz, a, pod, eh, a zachovat si jednotnou měnu. Ovšem mm, obnova hospodářské oživení je křehké a nerovné. Průměrná, průměs, průměrná Rychlost růstu je asi 1,5% v nadcházejících deseti letech a to je o procento méně než eh, před eh, krizí. Nezaměstnanost stále činí eh, více než 11%, nezaměstnanost mládeže je přes 20% a téměř 16% Evropanů mezi 15 a 29 lety nemá zaměstnání ani nechodí do školy nebo do odborného výcviku. Evropa si nemůže dovolit přijít o generaci. Všichni víme, že tato krize nebyla žádným obyčejným hospodářským poklesem. Jejím jejími kořeny byly dlouhodobé slabé stránky v, v slabosti našich hospodářských struktur. Abychom se vrátili k růstu, musíme řešit právě tyto slabé stránky. Čelíme e, riziku, že se stárnoucím obyvatelstvem, vysokou zadlužeností, velice nízkou e, v inflací Evropa možná vstoupí do období pomalého růstu nebo dokonce stagnace. Musíme se tomuto riziku postavit čelem a abychom vrátili Evropu na cestu trvale udržitelného růstu. Proto potřebujeme koordinované kroky, jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, na národní, tak i na evropské úrovni. Investice, růst a pracovní eh, místa. Tato eh, trojí priorita nadcházející komise musí být rychle promítnuta do konkrétních kroků. Eh, výchozím Dalším eh, bodem bude investiční balíček v hodnotě 300 miliard dodatečných veřejných a soukromých investic eh, v nadcházejících třech eh, letech, jako místo, který povede místo předseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost potřebujeme vysoce kvalitní investice, které by přispěly k udržitelnému růstu v Evropě. A to se také týká stávajících evropských fondů. Evropské strukturální fondy musí být investovány moudře a iniciativy jako záruka mládeži, podpořené eh, mm, z eh, evropských fondů, musí být implementovány eh, svižně a efektivně. Krize odhalila eh, důležité eh, slabé, slabé stránky eh, původního návrhu Evropského institucionálního rámce. V posledních několika letech byly přijaty zásadní kroky k řešení těchto slabých stránek. Byl, vytvořen, byl, byl posílen rámec hospodářského vládnutí, byl vytvořen rámec pro krizové řízení, byly vytvořeny finanční dohledové orgány a také systém ex ante koordinace e, národní tvorby e, v rozpočtu v rámci evropského e, semestru. Vytvořili jsme kolem sebe mohutné valy a bankovní unie je na cestě. Je to zásadní podmínka pro to, abychom zase začali zdravě růst když bude eh, důsledně posuzovat eh, v aktiva v bankách a podrobíme je zátěžovým zkouškám, tak eh, potom banky začnou zase půjčovat do reálné ekonomiky. V současné době Evropská hospodářská unie je mnohem robustnější a tak, aby mohla být do budoucna soudržnější, konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější. Nyní musíme Eh, začít eh, komplexně koordinovat eh, politiku v rámci evropského semestru. Musíme toho využít co nejvíce, abychom pokročili ve strukturálních reformách a přitom musíme přihlížet k sociálním reformám a reformám zaměstnanosti. Například musíme plně využívat sociálních indikátorů a hodnotící tabulky zaměstnanosti. Měli bychom také pravidla pro flexibilitu, která existují ve stávajícím v paktu o růstu a stability. Musíme e, zajistit transparentní a e, jednotný e, způsob zacházení se všemi členskými státy. Ekonomický dialog musí být aktivně používán k řešením problematiky hospodářského vládnutí. V eurozóně byla přijata zásadní opatření, například e, pokud jde o pak stability a růstu šesti balíček a dvou balíček. Mm, pokud budu schválen, budu spolupracovat e, spolu s komisaři navrženými Moskovičem a Tysen, abychom stále ještě zracionalizovali a uspořádali tyto nástroje. Musíme e, zachovat stabilitu tak, že budeme zohledňovat eh, plně eh, v eh, dopady naší politiky na zaměstnanost a sociální záležitosti. Zároveň musíme zlepšovat implementaci těch doporučení pro jednotlivé země. Naše politika by měla pomoci Evropanům užívat hospodářského růstu, prohlubovat produktivitu a dosáhnout vysoké úrovně hospodářského a sociálního blahobytu. Nakonec vždycky eh, jde o to, aby naše politiky přinášely hmatatelné výsledky, které budou zlepšovat eh, životy našich občanů. Vážené poslankyně a poslanci, Eh, celková vize a možnosti pro budoucí rozvoj hospodářské a měnové unie eh, v eh, krátké, středně a dlouhodobé perspektivě jsou stanoveny v příslušných dokumentech. Jak ehm, zdůraznil pan navrhovaný předseda komise ehm, společně s těmi ehm, s, s tou zprávou čtyř eh, předsedů a eh, sdělením komise eh, k sociálnímu rozměru EMU. Toto bude základ pro naši další práci. Členská Evropská unie by měla zůstat tak otevřená, to znamená pro všech 28 členských států. Eurozóna by měla zůstat otevřená novým členům. Eh, eh, Lotyšsko, eh, pardon, Litva zač, se stane 19. členem eurozóny za tři měsíce. Jak se Evropská unie vyvíjí, musí se vyvíjet na základě komunitární metody. Musíme pečlivě posuzovat jednotlivé varianty, které máme k dispozici a zohledňovat přitom stávající smlouvy a vyhlídky na možné změny smluv. Dámy a pánové, pokud budu potvrzen jako místo předseda, tak můj mandát bude obsahovat eh, práci na vyvážení budoucí eh, podmíněné eh, podpory na stabilitu pro země eurozóny, které se v, ocitly v nestázích. Já plně podporuji e, závazek e, e, předsedy Junckera, že v budoucnosti jakákoliv podpora a reformní programy nebudou, nebudou posuzovány jen z hlediska fiskální trvalé udržitelnosti, ale také z hlediska sociálních dopadů. Já houpám, doufám, že žádný z našich členských států už nebude muset tento nástroj použít. Ehm, byl eh, vytvořen eh, formát eh, trojky pod tlakem finanční a hospodářské katastrofy, ale ten by měl být časem nahrazen demokratičtějším, legitimnější strukturou. Dámy a pánové, pokud budu eh, schválen, budu se zasazovat jak za euro, tak za sociální dialog. Eh, obě eh, dvě ty stránky mince eura by se měly rozvíjet stejně finanční i ta sociální. Sociální dialog byl základem pro formování evropského hospodářského a ekonomického a sociálního modelu. Eh, musíme si skutečně eh, vyměňovat eh, názory se sociálními partnery a to věcně. Sociální dialog je naprosto nezbytný, pokud máme mm, umožnit reformy tak, aby byly trvale funkční. Já budu už se spolupracovat s komisařem pro zaměstnanost a sociální záležitosti na posílení sociálního dialogu na úrovni EU a na zajištění silnějšího angažma sociálních partnerů na národní úrovni. Úlohou eh, místo předsedy pro euro a sociální dialog je eh, vyjádření, ve vyjádření pana předsedy eh, dát hospodářským a sociálním záležitostem stejnou příležitost. Toho nemůžeme mm, docílit bez aktivního angažma Evropského parlamentu. Já doufám, že budu moci spolehnout na vaši podporu při prohlubování hospodářské a sociální politiky v Evropské unii a děkuji vám za pozornost.